Allora iniziamo la riunione normale della nostra... Tak, nyní zahájíme řádné zasedání výboru. Máme za sebou slyšení se zástupci komise, s zástupcem komise, kdo nám vysvětlil stav vyjednávání s Radou Evropy přistoupení Evropské úmluvě o lidských právech. Rád bych nyní uvítal především pana Vílanda, místo předsedu parlamentu, který je eh, náhradníkem v našem výboru. Samozřejmě eh, jsme rádi, že je u nás, protože jeho odborné znalosti nám určitě pomohou vyřešit řadu problémů týkající se legislativních otázek. Byla vytvořena pracovní skupina ad hoc, která by měla vyvinout metody pro problematiku velkých diskuzí a toho, jak se parlament do nich zapojuje. E, myslím, že se dočkáme určitých změn v jednacím řádu a já mám radost, že tady kolegu můžeme uvítat. Zásadní roli zde hraje i někdejší předseda Peter Ring společně s panem Wielandem. A nyní několik sdělení k zasedání koordinátorů ze včerejška. Máme tu několik záležitostí, které si vyžadují váš souhlas. 9. 10. Říká předseda, pojedeme do Budapešti a tam se setkáme eh, se zástupci z politických a vysokoškolských kruhů eh, Maďarska. Spolu s námi pojede za EPP Griff Schöpflin, z Maďarska. Pojedu také já. Ale máme horní hranici na zahraniční eh, cesty. 25 míst máme celkem paní Gerero, paní Gurmajer, to vše mimo tu kvotu, pan Duff, pan Hefner a pan Scholz. Předpokládám, že budete souhlasit. Další delegace je do, Londona, do Londonu a do Cambridge 24. Až, 20, až 27. ledna 2011. Tam eh, navážeme určité kontakty pro to, abychom tuto delegaci mohli provést. V současné chvíli nemám další informace a sdělení k tomu. Koordinátoři hovořili rovněž o tom, jak zacházet s přáními určitých delegací z jiných států. Rozhodli jsme se, že v této oblasti budeme postupovat flexibilně. Budeme upřednostňovat dny zasedání výboru, aby se tyto zahraniční delegace mohly účastnit i naší práce. Pokud by to nebylo možné, tak se výbor pokusí o to, aby bylo umožněno jim setkat se s předsednictvem. Hovořili jsme rovněž o tom, že společně s výborem Libe se budeme muset zhodnout na to, jak to vypadá se základními právy po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. A co se týče právních služeb rady, výbor zastává to stanovisko, že zde nejsou nutná žádná další opatření. To tedy byla moje sdělení a nyní se dostáváme k bodu číslo 8 pořadu jednání. O tomto bodu jsme hovořili částečně už včera. Jde o nařízení 2004-2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni. Do roku 2011 se k této problematice musí parlament vyjádřit prostřednictvím zprávy k uplatňování výše jmenovaného nařízení. My jako výbor tedy musíme zpracovat zprávu. Spravodajkou je paní Marieta Janaku. Předsednictvo parlamentu se k financování politických strán již vyjádřilo a i to samozřejmě ve zprávě zohledníme. A nyní uděluji slovo kolegyni Janaku. Myslím, že nám podá informace o zásadních prvcích problematiky a představí nám harmonogram pro další projednávání tématu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak jste sám řekl, máme tady termín, což je 15. únor. A do té doby potřebujeme zprávu Evropského parlamentu. A ta se opírá o zprávu generálního tajemníka pana Veleho týkající se financování politických stran. Zpráva pana Veleho byla připravena včas, a to v září, ale bohužel předsednictvu trvalo velmi dlouho, než tuto zprávu přijalo na jednom ze svých zasedání a tím pádem asi ten termín 15.2. nestihneme. Na základě diskusí, které jsme měli se sekretariátem. Za prvé navrhujeme veřejné slyšení s experty v lednu. Proč to navrhujeme? Protože je zde veliký zájem o toto téma financování politických stran a také je zde zájem o statut politických stran. To je vidět již na názvu tohoto bodu. My jsme to projednávali se sekretariát, sekretariátem a akceptovali jsme e, různé návrhy koordinátorů a politických stran a řekli jsme si, že tedy v lednu, konkrétně 26. budeme právě probírat otázku transparentnosti a různé právní i hospodářské otázky. Poté bude předložen první návrh zprávy, to by mělo být do konce ledna, 31. ledna, a termín pro podávání pozměňovacích návrhů by měl být 17. únor 2011. Poté by výbor měl hlasovat 15. března 2011 a na plenárce by se mělo hlasovat v dubnu. Tento konkrétní časový plán je možné přijat, protože naposledy v roce 2006, kdy jsme připravovali zprávu na základě nařízení roku 2003, tak jsme postupovali úplně stejně. Zpráva byla přijata v březnu. Takže navrhuji, abychom akceptovali toto drobné spoždění a musím říct, že to opravdu není naše chyba, ani za to nemůže generální tajemník. Takže já bych navrhovala, abychom tady přijali tento časový plán, který je trošku opožděný. Pokud jde o program slyšení, já myslím, že tady nemá cenu se v této fázi pouštět do podrobností. Ale chci říci, že návrh nařízení, tak jak bylo novelizováno v roce 2007, mám tedy na mysli tak z roku 2003, vedl k zjednodušenému postupu, méně byrokratickému postupu financování evropských politických stran. A já sama si myslím, že tímto se naplňují požadavky většiny politických stran. Samozřejmě o tom budu hovořit ještě s generálními tajemníky. Na bázi zprávy pana Veleho přizveme je také na slyšení, aby se mohli vyjádřit. Zejména důležité v této nadcházející zprávě je to, o čem jsme se bavili již při mnoha příležitostech tady v parlamentu, což je to, že bychom měli mít nařízení v Evropě, které pokrývá financování evropských politických stran, protože zdroje tohoto financování zde jsou. A to je velice důležité ve zprávě. Měli bychom se zaměřit na to, jaké postupy by měly být přijaty pro to, abychom vytvořili společný statut eh, pro financování, vytváření a financování politických stran v Evropě. Pane předsedo, myslím si, že to bude velice viditelné téma, publicita bude veliká, víte, že se na to poukazuje už nějakou dobu ve členských státech, je to kontroverzní věc a proto si myslím, že je naší povinností co nejjasnějším a nejtransparentnějším způsobem předložit i náš názor na otázku financování stran. je možné, že by tedy naši občané měli mít pocit, že Evropská unie splňuje veškerá pravidla transparentnosti a tak dále, pokud o financování politických stran. Zároveň víte, že toto vše se odehrává na pozadí významné mezinárodní krize a pokud si otevřete noviny, alespoň třeba noviny v mé zemi, zjistíte, že se objevuje celá řada komentářů, která dobře sice není úplně správná fakticky, ale odkazuje se tam na různé náklady Evropské unie, poukazují na to i politické strany. A já myslím, že bychom se touto zprávou měli pokusit působit proti těmto nařčením. Mohli bychom se pokusit vysvětlit, jaké výhody to má, že existuje tento způsob financování evropských politických stran. Děkuji. Děkujeme. Myslím si, že jde o velmi důležité věci, které nemají co dělat pouze s ekonomikou, s hospodářstvím, ale i s politickými stranami. To téma je samozřejmě pro Evropskou unii velmi důležité. Evropská unie potřebuje politické strany. A my s kolegou Dafem samozřejmě hovoříme i o reformách a Eh, strany politické hrají právě zde často i velkou roli. Chce se někdo vyjádřit, pane Duff, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že to je velice zajímavé téma a měli bychom se mu věnovat co nejdříve. Já bych byl rád, kdyby bylo možné vidět dokument vydaný generálním tajemníkem Evropského parlamentu Klausem Velem, ohledně implementace současného finančního nařízení. Bylo by dobré, kdyby jste to dali k dispozici. Také musím konstatovat, že republikánská strana ve nedávných volbách, které proběhly uprostřed mandátu v, ve Spojených státech, vynaložila 4 miliardy dolarů na svou kampaň. Takže pokud budeme terčem kritiky skeptického tisku ohledně toho, že chceme rozšiřovat finanční zdroje pro evropské politické strany, tak bychom, bychom se neměli stát příliš defenzivními. Grazie, onorevole Guerrero. Děkujeme, slovo má pan Guerrero. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že u této zprávy, u tohoto nařízení, pardon, jde o velmi důležitý právní akt. V této otázce můžeme k tomu přistupovat celá uvolněně. Nemusíme se cítit nějak vině. Jde o otázky financování všech politických stran. Já jsem stínovým zpravodajem za skupinu SAD a rád bych dodal, že politické strany v mnoha národních úst, eh, formách, ale i na evropské úrovni hrají důležitou roli. Hrají důležitou roli při tvorbě veřejného mínění, ale hrají velmi důležitou roli i tom, jak se utváří vůle veřejnosti. Jsou tedy naprosto zásadní pro vytváření fungující demokracie. Jsou důležité proto, aby Evropa jako taková fungovala, aby občané eh, byli vyslyšeny, aby byli vyslyšeni, aby byla vyslyšena jejich přání. Politické strany jsou důležité pro budoucnost a pro budoucí uspořádání Evropské unie hrají rovněž velmi důležitou institucionální roli. No a samozřejmě je důležité jejich financování. Politické strany zkrátka potřebují pevný základ financování a je jedno, na jakém způsobu financování se dohodneme. Existuje řada možností financování politických stran. V některých zemích se Například politické strany financují ze soukromých prostředků, v některých zemích jde o veřejné prostředky a v některých zemích eh, jde o kombinaci veřejných a soukromých prostředků. Eh, soukromé prostředky toto financování se liší od těch veřejných prostředků, když, se, když jsou politické strany financovány ze soukromých prostředků, tak jsou mnohem více závislé, než pokud jsou financovány eh, z veřejných prostředků. Musíme se tedy tou otázkou financování politických stran na evropské úrovni zabývat v celé komplexitě. Naším návrhem chceme docílit toho, abychom měli před sebou nařízení, které zaručí jasnost ve financování. To financování bude tedy jasně řízeno. Dále chceme zaručit transparentnost, chceme vědět, odkud finanční prostředky pocházejí. No a za třetí chceme docílit také toho, aby byly evropské politické strany zodpovědné, aby museli skládat účty týkající se toho financování. Myslím, že bychom se neměli nechat zatlačit do defenzivní pozice. Politické strany jsou zásadní pro fungování evropské demokracie. Myslím, že bychom se měli zaměřit na veřejné financování, protože zaručuje vyšší nezávislost politických stran. Do toho nařízení bychom měli jít s těmito třemi pojmy, tedy skládání účtů, jasnost a transparentnost. Děkuji. Děkuji panu Gererovi. A o slovo se přihlásili další tři řečníci, slovo má pan Víland. Děkuji vám, pane předsedo, a rád bych také poděkoval za přátelská slova, která zde zazněla. Kolega Dav hovořil o nákladech. A my v tomto ohledu můžeme zapojit situaci v Americe pouze omezené míře. Kolega přede mnou také o tom hovořil. Když hovoříme o těch čtyřech miliardách, musíme také vidět, že šlo především o privátní eh, soukromé prostředky. Tyto náklady tedy nemůžeme srovnávat s naší situací, ale musíme si položit otázku, chceme mít tento způsob eh, demokracie, eh, Tady jsou vytvářeny určité druhy závislosti, alespoň jsou zde možné. No a ta druhá otázka, máme zde zástupce ze sekretariátu, kteří se v situaci vyznají eh, nejlépe. Ještě eh, v dobách pana Rotlaje jsme srovnávali číselné údaje, srovnávali jsme náklady Evropského parlamentu. Tyto údaje eh, bychom měli srovnávat i nadále, měli bychom pokračovat. Tehdy se tady totiž ukázalo, že Evropský parlament i přes ty náklady na jazyky, na, i přes to, že máme více sídel, že parlament evropský stojí občana mnohem méně než parlament ve Spojených státech. Tato čísla musíme občanům ukázat. Vidím zde zcela zásadní linii, o které může hovořit pan kolega Lambrindis. Eh, zásadní u této zprávy bude, od kdy vůbec evropská politická strana začne existovat? Potřebujeme pět evropských poslanců nebo potřebujeme osm zemí, ve kterých ta strana dosáhla určitého procenta, ale nemá žádné poslance. Potřebujeme tři místní poslance, když vezmu například Bádensko-Württembersko, když tam máme tři poslance, můžeme říci, eh, že jsme evropskou stranou. Myslím, že toho času do slyšení bychom měli využít tomu, abychom pokládali komparativní otázky, abychom tyto otázky podložili studií a položili si otázku, kdy začíná strana v národním právu členského státu existovat. Je to v okamžiku, kdy se rozhodne účastnit příštích voleb, anebo od jiného okamžiku. Takže v jaké síle vstupuje určitá strana v členském státě na ten politický terén. Takže Například tam patří otázky předsedů politických stran, velmi často se mění. Když máte nového předsedu v Německu, musí být eh, zaveden u soudu. Ale jiné možnosti jsou tam také. Některé postupy nejsou takto ustálené. Takže myslím, že si musíme pokládat i tyto otázky a že nám tyto odpovědi pomůžou při vypracovávání dokumentu pro toto nařízení. Myslím si, že pokud nechc, chceme podávat pouze špatné zprávy o parlamentu, ale chceme také eh, podat dobrý obrázek parlamentu, tak eh, tyto údaje pomůžou. Já bych rád poprosil zpravodajku také o to, abychom eh, u toho slyšení měli přítomného někoho z účetního dvora. Myslím si, že je také důležitá ta otázka flexibility financování politických stran. A to také souvisí s těmi dosavadními finančními nařízeními evropských institucí. Jmenuji vám několik příkladů. Když jsem v list, když v listopadu 2010 plánuji jako předseda strany, co uskuteční v příštím roce, jaká iniciativy. Ještě přesně nevím, jaké téma bude palčivé v, pr, v srpnu příštího roku. Budu chtít udělat pět workshopů anebo jedno velké, jednu velkou akci. To všechno v listopadu nevím. Ale Evropské finanční nařízení požaduje, aby ty projekty byly zcela jasně vymezeny. Pokud tedy nedojde ke změně paradigmatu u těch předpisů a nařízení, tak nikdy nebudeme tady tuto podmínku moci splnit. No a druhý příklad. Hovořilo se o kreativitě. Pardon, o flexibilitě. Když budeme mít příliš mnoho flexibility, tak určitě se budeme muset obávat určité kreativity. Znamená to, že se budeme muset zastavit v polovině cesty a zaměřit se na to, které finanční nástroje nám stačí už nyní. Já bych tedy apeloval na to, abychom zapojili i lidi z účetního dvora, aby nám řekli, co je možné, co je reálné. A u některých věcech, věcí, aby nám řekli, to reálné není a kde bude nutné změnit finanční nařízení. Děkuji. Děkuji. Pane Vílande, vy jste poukazoval na nutnost textů, které bychom měli mít k dispozici. No a moje otázka je, jestli ke způsobu financování politických stran nemáme už nějakou zprávu. Mám takový dojem, že komise už v tomto ohledu něco vypracovala. Pokud tomu tak není, tak bychom to měli od nich vyžadovat a myslím si, že bychom měli uspořádat eh, slyšení k tomuto tématu. Pan Bronz. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, moje základní pozice je taková, že státy či Evropská unie by neměly financovat členské politické strany. Pokud si politické strany nejsou schopny zajistit financování z členských poplatků, tak potom to podle mě vyvolává otázky o existenci těchto e, stran. E, já se tady domnívám, že bychom měli zakázat veřejné financování stran, nicméně pokud to bude povoleno, e, tak bychom měli jistým způsobem znevýhodnit strany, které nemají financování ze soukromých stromů. Pokud by tedy Evropská unie měla povolit financování z veřejných prostředků, tak by tam měly být stanoveny jasné, fixně stanovené podmínky, tak, aby nebylo možné zvýhodňovat některé člen, politické strany, jak se stalo v minulosti, a to jsme viděli například účetního dvora v roce 2009 jejich zprávě. Eh, některé hm, evropské politické strany jsou eh, prý nutné pro evropskou integraci. Znamená to, že je to jakýsi test eh, evropské náklonnosti eh, vůči evropské integraci předtím, než se strana eh, bude, bude mít nárok na financování? Děkuji za tento dotaz, pan Allow Eh, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi některý, několik poznámek ke zprávě, kterou jsme projednali na minulém předsednictví. Dovolte také, abych eh, zde uvedl některé své osobní názory. Budu velmi stručný. Jedno z hlavních témat, které zde zaznělo, je otázka eh, ustavování evropských stran. Eh, jaká kritéria musí splňovat, aby byla považována za politickou stranu? Aby um, a na základě jakých podmínek bude mít nárok na evropské financování. Během diskusí eh, v předsednictvu se zdálo, že je tu celá řada názorů. Já doufám, že tento výbor je zohlední. Eh, a jedno z těch kritérií bylo, že je například nutné, aby členem strany byl alespoň jeden poslanec Evropského parlamentu. Důvod, proč to zmiňuji, je, že v současném nastavení vztahu se zdá, že je to jakási, že vlastně není možné, aby evropské strany Pardon, že je možné, aby evropské strany získaly financování, i když jsou jejich členy pouze regionální politici. A vlastně není tam žádná legitimita té strany na evropské úrovni. Druhé téma, které se zde objevilo, eh, byla právní právnická osobnost eh, Evropské strany. My jsme požádali eh, sekretariát, aby, aby eh, prostudovala přesně to, o čem hovořil pan Velan, to znamená, jaká jsou kritéria v, v jednotlivých členských státech, zda jsou srovnatelná, abychom mohli dojít k nějakému právnímu rozboru a názoru na to, Eh, jaký je ten právní rámec. Závěr je tedy takový, že právní rámec zcela chybí, ale zatím není jasné, co by eh, tento, toto páko mělo vyplnit. Eh, další téma, kterým jsme se zabývali, a to je také klíčový prvek té noty generálního tajemníka, je možnost eh, vytváření rezerv. Předsednictvo je toho názoru, že to by bylo vhodné, ale nechci eh, zatím zacházet do podrobností. Tohoto téma jsme se zatím dotkli pouze eh, velmi krátce. Měl by existovat zvláštní fond pro evropské volební kampaně? Jedno doporučení zní ano, druhé doporučení zní měl by mělo by eh, v volebním roce eh, být navýšen rozpočet eh, politické strany odvozený od toho procenta, které dostávají. Myslím, že to je docela smysluplný návrh. Další téma, které tu dnes zaznělo, se týká darů, sponzorských darů. Já plně souhlasím s panem eh, Gerejrem eh, ve věci důležitosti veřejného financování. To je, myslím, zcela zřejmé. Eh, regulace evropských politických stran v současné době umožňuje také soukromé financování a je tam stanoven strop. Eh, další otázka, tedy otázka, kterou jsme projednali na předsednictví, bylo zda tento strop navýšit, či ho ponechat a pokud ho navýšíme o kolik. Návrh generálního tajemníka je podle mého názoru eh, příliš eh, vysoký. To znamená limit deseti, to znamená strop ve výši 10 až 12 tisíc je to je tedy současný stav, generální tajemník navrhuje až 50 tisíc pro soukromé dary. To je podle mého názoru velmi vysoká částka. Nicméně v předsednictvu samozřejmě projednáme další alternativy. Ehm, takový je ovšem eh, tedy ten návrh generálního tajemníka a tento výbor by se eh, k tomuto návrhu také měl vytvořit svůj názor. My jsme, pane předsedo, v předsednictví měli pocit, že práce předsednictva sekretariátu byla velmi pečlivá v této eh, velmi náročné problematice. Dovolte, abych eh, zdůraznil některá témata. Možná snad eh, to jsou ta nejkontroverznější, která jsme projednali. Obecný pocit, jsme měl, který jsme měli, je, že tato doporučení jdou správným směrem, že politické strany což zde již tedy zaznělo od eh, například eh, pana Vélenda a dalších, to znamená, že politické strany eh, zde jsou téměř ve shodě a my bychom doporučovali, aby jeden evropský auditor kontroloval ehm, účetnictví eh, všech politických stran, které financujeme podle stejných kritérií. Domníváme se, že je velmi důležité, aby tu existovala, aby to mm, bylo zajištěno, že budou na všechny strany aplikována stejná objektivně vybraná kritéria. To je podle našeho názoru velmi důležitý krok eh, k průhlednosti celého systému. Souhlasím s tím, že evropské strany v Evropě jsou velice důležité, je potřeba je podpořit a také podpořit jejich transparentnost. Děkuji. Děkujeme, nikdo další se o slovo nehlásí. Kromě zpravodajky, paní Janaku máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si poznamenala všechno, co zde zaznělo a dovolte, abych řekla, že my jsme již měli v plánu přizvat účetní e, dvůr. Zástupce účetního dvora se bude účastnit e, slušení. Budeme mít také zástupce akademické obce, e, profesory, kteří jsou, jejichž expertíza je právě v oblasti financování politických stran a ústavního práva. Ti budou schopni tedy přispět k naší debatě. Dále budeme také, mm, také pozveme zástupce Transparency International, ehm, abychom si vyslechli jejich, nikoliv tedy názor na tu konkrétní zprávu, ale eh, jejich eh, obecný pohled eh, na mm, ekonomické aspekty této problematiky, na otázku regulace politických stran a to by a jaké, jaké by byly důsledky eh, financování evropských eh, stran, které by tedy vycházelo z politických zdrojů. V současné situaci evropské politické strany již eh, jsou financovány na evropské úrovni, ale jsou také financovány s svými vlastními členy. pak je tu celá ta oblast sponzorství. Takže my tedy přizveme tajemníky všech politických stran na toto slyšení a ještě před tím slyšením uspořádáme eh, jakési, jakési diskuze, tak abychom eh, byli přesně seznámeni s jejich pozicemi a také projednáme téma nadací, eh, související s evropskými politickými stranami. To znamená, že tyto konzultace se všemi zúčastněnými stranami eh, proběhnou, pokud jde o zpravodaje a stínového zpravodaje. Já jsem zastánkyní eh, přísného prosazování všech pravidel pokud jde o flexibilitu, a dovolte, abych to vysvětlila, flexibilita mm, se vysvětluje ve zprávě pana Velanda z nařízení z roku 2003. Toto nařízení bylo eh, pozměněno v roce 2007, eh, to znamená po té poslední hodnotící zprávy, ta se vypracová každých pět let a poslední je z roku 2006, to znamená před tou poslední změnou nařízení. Eh, pokud tedy strany schválí eh, harmonogram po slyšení, vypracujeme návrh zprávy. Pak proběhnou konzultace, diskuse se všemi eh, těmi, které jsem zmínila pak budeme mít eh, slyšení a výbor eh, potom bude hlasovat v březnu a plenární zasedání v dubnu. Máme tady celé to obrovské téma mm, statutu evropských politických stran. Já souhlasím s tím, že tyto strany jsou důležitým blokem naší demokracie a jejich eh, postavení, statut těchto politických stran je eh, tedy velmi důležitý pro dodržování demokratických pravidel nejenom v členských státech, ale v celé Evropské unii. Celá, mm, jak se, eh, důvod pro tyto debaty je tedy rozeznání důležitosti těchto stran jako institucionálních hráčů a také eh, jako možnost eh, praktického vyjádření názoru občanů. Dobře, tím jsme uzavřeli tento bod pořadu jednání. Myslím si, že za výbor tím přijímáme harmonogram paní Janaku 26. ledna, tedy dojde ke slyšení a 31. Poté tedy proběhne rozprava. No a celkově k tomu budeme přistupovat, takže chceme zdůraznit významnost tématu. To se týká jak financování stran, které by mělo být především veřejné, tak uznávání té nebo uznání té nutnosti statutu politických stran které by mělo být transparentní, jasné a koherentní. A tím podpoříme evropskou demokracii a integraci. Děkuji paní Janaku a dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání. Jde o občanskou iniciativu. To je poslední téma, které nás dnes čeká. Jak víte, na této problematice již intenzivně pracujeme, již proběhlo několik diskuzí a první veřejné slyšení, obecné slyšení se zástupci národních parlamentů. Druhé slyšení proběhne s odborníky a to nás ještě čeká. Nyní je, jsou přítomni paní Gurmaj a pan Lamasor jako spoluspravodajové a společně nám tedy představí zprávu nebo návrh zprávy. Poté podle článku 70 přijmeme mandát s vaším souhlasem, aby mohla vyjednávat a začít vyjednávání s ostatními institucemi. Perspektivy jsou dobré. V těch zásadních bodech u tohoto tématu se shodneme, takže Máme naději, že toto téma bude uzavřeno během prvního čtení velmi rychle, ale nejdříve musíme udělit vyjednávací mandát. Slovo tady nyní uděluji zpravodajům. Shodli se na tom, že do tématu nás uvede paní Gurmaj. Vážený pane předsedo, vážený Alane, milí kolegové, víte, že my jsme si vždycky podělali o práci, někdy vystupoval on jako první, někdy já, teď eh, jsem na řadě já, ale tu práci odvádíme společně a chci poděkovat všem, nejen Alanovi, ale i všem dalším kolegům, protože si myslím, že náš tým by mohl nadále takto dobře pracovat. Víme, že nová občanská iniciativa EU je tématem, které je na pořadu dne ve všech členských státech po velmi intenzivní kampani před Lisabonskou smlouvou. A samozřejmě je to logické. Tato Evropská občanská iniciativa je jedinečnou příležitostí, jak vdechnout nový život do evropské demokracie, jak posílit účast evropských občanů na rozhodování v Unii a také bychom takto mohli nastartovat lepší přeshraniční debatu o různých politických otázkách. Článek 11 odstavec 4 Lisabonu ovšem k tomu toho příliš mnoho neříká. Jde o alespoň milion občanů, kteří tedy něco podepíší, musí být z významného počtu členských států a mohou tedy vyzvat komisi, aby přišla s nějakým vhodným návrhem v otázce, kde se občané doví, domnívají, že je třeba, aby byl vydán nějaký právní akt Evropské unie, aby byla smlouva řádně implementována. Nyní je tedy na nás, na evropských institucích, abychom zjistili, jak přesně by to mělo fungovat. A petiční výbor to právě projednával a proto Gerald a Diana, kteří byli spolu zpravodajové, eh, přijdou se spožděním a také další kolegové, jsou tady někteří další kolegové z komise. Jsme si samozřejmě vědomi naší zodpovědnosti a chci připomenout, že při posledních volbách do Evropského parlamentu pouze 42 evropských občanů přišlo k urnám. To znamená, že musíme být velmi opatrní při zavádění tohoto nového nástroje. Pokud bychom měli nařízení, které by mělo eh, bezpečné užívání tohoto nástroje, tak bychom překlenuli tu známou propast mezi námi a evropskými občany. Ovšem zase na druhou stranu eh, nesmíme vyvolat příliš vysoká očekávání ohledně občanské iniciativy, abychom se vyvolali, vyvarovali frustrace a zklamání. A v posledních měsících vyjednávání už se to rozběhlo, eh, Ně- někteří už shromažďují podpisy, ale ještě my tady nemáme ten základ. Kruce samozřejmě na tom pracujeme, ale musím vám říct, že tady ještě to pořád nemáme hotovo. Návrh nařízení, které, který navrhuje tedy komise, je velmi dobrým základem a Mario ještě dorazí, ale Gabriel tady je z týmu eh, komisaře Ševčoviče. Ti to všichni odvedli výbornou práci. Nicméně i naši kolegové z komise přiznávají, že mají veliká časová omezení při práci na tomto dokumentu ale jsou otevření dalším zlepšováním textu, což je i náš úkol. A jak už jsem říkala, na tom nás pracuje, č, na, pracujeme na tom čtyři a máme zde tedy pravidlo eh, článku 50. A v rámci našeho týmu jsme měli velmi dobrou spolupráci i se španělským předsednictvím a připravili jsme také pracovní dokument se španělským předsednictvím, abychom ukázali, že to bereme opravdu vážně. Je to vlastně španělské, belgické, maďarské předsednictví dohromady jako trio a proto jsem také ráda, že zde máme zástupce eh, z maďarské ambasády. A samozřejmě jsme velmi dobře doposud spolupracovali s belgickým předsednictvím. Eh, zejména chci poděkovat Olivierovi Šastelovi za jeho spolupráci a také za jeho tým. A samozřejmě potom to převezme maďarské předsednictví. Mohu vám říci, že jsme měli mnoho a mnoho diskusí o tomto tématu v celé Evropě, nejen s dalšími europoslanci, ale také se zástupci členských států. A jak zmínil pan předseda, měli jsme také příležitost se setkat s národními poslanci. A chci také připomenout, že je zde také výbor regionu a hospodářský a sociální výbor, kteří jsou velice aktivní. Vyslechli jsme si také ombudsmana a to, co on si myslí o tomto našem novém nástroji. Takže Myslím, že jménem nás všech mohu říci, že cílem nás čtyř je něco, co je velmi jednoduché. Chceme, aby zde bylo maximum evropských občanských iniciativ, občané maximálně využívali této nové možnosti. Ale uvědomujeme si, že je třeba udělat mnoho změn v návrhu komise, aby občané byli opravdu motivováni pro použití iniciativy, čiliž musí to být všechno velmi prakticky použitelné. Občanská iniciativa bude úspěšná pouze tehdy, pokud bude jednoduchá, snadno aplikovatelná, nebude vytvářet zbytečné překážky pro organizátory a nebude tudíž vést k frustraci. Čiliž naším cílem je zlepšit návrh nařízení komise zejména ve třech věcech. Za prvé by to mělo být více user-friendly. Mario já jsem říkala vlastně, že na tom pracuješ ty, ale děláme v podstatě to tež, takže chceme, aby evropští občané měli více informací o iniciativě, tak, aby to byl velice silný a demokratický nástroj, aby byl účinný, využíval se skutečně pro evropská témata a evropskými občany. Takže iniciativa by měla být nástrojem participativní demokracie, která, který bude otevřený evropským občanům a bude řešit evropské otázky, otázky evropského zájmu. To potřebujeme, aby celý proces byl co nejevropštější od samého počátku a aby podporoval přeshraniční spolupráci a diskuse. A organizátoři by se měli shromažďovat v různých výborech, protože pokud máte sedm kolegů ze sedmi členských států, tak samozřejmě ta debata bude asi evropštější. A samozřejmě to odráží i to, že minimální počet podpisů z eh, každého členského státu je příliš na složité. My už jsme se o tom bavili s komisí. Já si myslím, že to není zas až tak veliká překážka v porovnání s tím, že musíte mít celkem přes milion podpisů, takže pokud by se ale ukázalo, že je to přesto příliš složité, jakým způsobem tedy je možné vůbec hromáždit milion občanů. Takže výbory občanů eh, také tady nabízí určitou možnost organizace. Pokud iniciátoři iniciativy eh, nebudou takto zorganizovaní od samého počátku, tak budou mít problém získat ten milion podpisů. Budou muset mít zástupce v každém z těch členských států, které se zapojí a ti potom budou tedy čekat na to, až to bude oficiálně registrováno a spustí ten sběr podpisů. Kromě toho je třeba tady mít co nejvíce jazykových verzí. Já jsem ze středně velké země, maďarština je úžasný jazyk a také bychom ji chtěli prosadit. Takže jde o to, že by bylo tady užitečné mít co nejvíce jazykových verzí i když požadavek výboru občanů je na první pohled takovou překážkou, my si myslíme, že ve skutečnosti to učinit celý zbytek postupu hladším. Jeden z nejproblematičtějších bodů návrhu je ten dvoufázový přístup, eh, postup přípustnosti. Jak vysvětlit evropským občanům, že mohou zahájit iniciativu, eh, pokud tady mají 300 tisíc podpisů, dejme tomu potom to budou muset přerušit, protože komise bude muset přeskoumat přípustnost a řekne jim po několika měsících, jestli můžou nebo nemůžou pokračovat, protože jim se může zdát, no ty podpisy, které zhromaždí do té doby, byly úplně na nic. Takže občané by neměli nejprve podepisovat iniciativu, která se potom ukáže jako nepřípustná. To byl jeden z těch kontroverzních bodů, doufám, že se ještě na tom dohodneme. Samozřejmě jako jaké jiné právo i jakékoliv jiné právo, i, i ta evropská eh, občanská iniciativa sebou nese také určité povinnosti, je třeba dodržovat určitá pravidla, určité základní hodnoty, také jsme o tom debatovali. Chceme tady přímo odkázat na článek 2 smlouvy o Evropské unii. Také je důležité zajistit, aby celý proces byl v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů, aby to bylo od samého počátku plně transparentní. Každá organizace, asociace nebo i politická strana bude mít možnost podpořit občanskou iniciativu podle svého výběru pokud bude dodržena transparentnost ohledně jejich podpory, aby všichni věděli, kdo se skrývá za určitou iniciativou, než se třeba někdo rozhodne, že se také připojí. Takže transparentnost tady je zcela zásadní. Musíme zajistit, že občanská iniciativa taková bude, aby práce, kterou do toho budou dávat organizátoři, bude. Komise by měla dobře vysvětlit, co na základě iniciativy hodlá dělat a měla by odůvodnit, proč se rozhodne, že nebude přijímat žádnou legislativu. Ne každá občanská iniciativa, která bude úspěšná, nakonec vyústí v legislativní návrh komise. To je třeba si uvědomit. Samozřejmě komise má monopol na vydávání legislativy nebo návrh legislativy a to musíme také jasně vysvětlit občanům. Za druhé, občané musí mít garanci, že eh, úspěšná iniciativa bude předmětem veřejného slyšení na evropské úrovni. Uvidíme, kdo z evropských institucí by to měl zorganizovat, ale všichni by měli spolupracovat na organizaci této debaty. Samozřejmě toto musí být všechno veřejné. Evropští občané musí mít jasné, rozsáhlé přehledné informace o tom, jak tato iniciativa funguje. To se týká úplně všech oblastí, od kritérií pro registraci až po slyšení na konci, včetně příslušné eh, nápravy, odvolání a tak dále. Takže komise musí mít určitý eh, helpdesk, pomáhat organizátorům, eh, tak jak to už vlastně dělá za poslední měsíc. Těšíme se na vaše komentáře, protože jsme přesvědčeni o tom, že Evropský parlament musí vystupovat jednotně a musí mít silné stanovisko, pokud chceme, aby tyto nové nástroje byly užitečné pro všechny naše občany. Já jsem si jistá, že si to všichni takto přejí. Aby Evropská občanská iniciativa začala fungovat, musíme se zasadit o to, abychom překlenuli tuto demokratickou propast. Vlastně od přijetí Lisabonu již uplynul rok a občané se mohou ptát, jak to, že nemůžou ještě pořád používat tento nový demokratický nástroj. Já za nás mohu říci, že na tom pracujeme opravdu velmi tvrdě, aby tento nástroj byl občanům k dispozici co nejdříve. Ale zároveň chceme, aby všichni věděli, že časový tlak nesmí snižovat kvalitu naší práce. Jako zodpovědní evropští zákonodárci je to naší zodpovědností zajistit, aby iniciativa mohla být využívána správně a ke spokojenosti běžných občanů. Musím ale zdůraznit, že se dostáváme na neznámou půdu. Tento nástroj je zcela jedinečný v evropském měřítku. Je to skoro jako když skočíte někde do jezera a ještě vůbec nevíte, jak je to jezero veliké nebo hluboké. Takže je to teď na všech nás, abychom zajistili, že z Evropské iniciativy bude úspěch. Ale jsem si jistá, že překonáme všechny překážky a bude to nakonec v praxi fungovat. Chceme tedy, aby komise předložila zprávu předkládala tedy zprávu každé tři roky o fungování nařízení a pokud se to ukáže být nutné, tak aby tedy navrhla novelu tohoto nařízení. Děkuji všem kolegům, Alanovi i dalším z petičního výboru. Ještě tady někteří nedorazili, ale snad se jim to podaří. Takže snad všichni přispějeme k tomu, abychom se dostali v prvním čtení co nejdále. Děkuji. Eh, děkuji za toto velmi podrobné seznámení a teď bych dal slovo panu Lamasur. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě já mohu plně podpořit vše, co uvedla místo předsedkyně paní Zita Gurmaj a naše spolupráce v této věci je opravdu výborná. Pokud dovolíte, abych jenom mírně doplnil to, co říkala. Chci se vyjádřit k metodě práce i k obsahu. Nejprve k metodě. Od samého počátku jsme byli proto, aby v Evropském parlamentu a spolu s dalšími evropskými institucemi i dalšími partnery práce probíhala naprosto otevřeně a v permanentním dialogu, tak, aby výsledkem byla co nejširší dohoda a konkrétně na plenárce v prosinci by to hlasování mělo být takové, že tam bude maximální možná většina hlasovat pro, s tím, že by výsledkem byl určitý proces, který nebude výsledkem eh, stranické volby, ale bude to proces nebo procedura, která umožní uplatnit něco, co je velice inovativní, v eh, Lisabonské smlouvě a týká se všech evropských občanů. Takže, pane předsedo, díky tedy i moudrosti výboru pro ústavní záležitosti se nám podařilo sestavit skupinu čtyř zpravodajů, respektive dvou hlavních zpravodajů a dvou spoluzpravodajů na AFKU, aby ty čtyři hlavní skupiny tam byly rovnoměrně zastoupeny v tomto týmu, který tady pracuje na návrhu zprávy. Několik výborů Evropského parlamentu se má vyjádřit. Je tady také celá řada dalších zpravodajů eh, nebo navrhovatelů stanovisek, kteří se budou účastnit naší diskuse. A my bychom chtěli buď na AFKu, anebo v rámci politických skupin chtěli zorganizovat maximální počet různých výměn názorů a slyšení i se zástupci pokud možno národních parlamentů a jako politický cíl jsme si stanovili dosáhnout dohody mezi třemi institucemi, která umožní přijetí nařízení v jednom jediném čtení v prosinci. A už jsme zahájili neformální kontakty i formálnější kontakty aniž bychom měli tedy mandát koordinátoru, takže se omlouvám v této fázi. Samozřejmě ko- koordinátoři eh, do toho mohou vstoupit, pokud budou mít pocit, že se neubíráme správným směrem. Tak a teď ještě druhá připomínka k obsahu. Naše filozofie je následující. Chceme, aby se smlouva uplatnila ve své úplnosti. Ne víc, než co je ve smlouvě, ale smlouva ve své úplnosti. A prioritou číslo jedna je, aby ta iniciativa byla citizen friendly maximálním způsobem, což nás vedlo k tomu, abychom navrhli dost významné změny oproti návrhu komise. Jaký je cíl daného ustanovení Lisabonské smlouvy, které hovoří o iniciativě? Toto ustanovení hovoří o tom, že evropští občané se mohou obrátit na Evropskou komisi a je to vlastně stejná pravomoc, jakou má Evropský parlament skrze usnesení, které přijímáme a stejná pravomoc, jakou má rada. Takže vlastně už jsou zde tři kategorie aktérů, kteří mohou se obrátit na Evropskou komisi v tomto. Je to Evropský parlament, rada a občané. Občané samozřejmě za určitých podmínek, pokud jich je dostatečně eh, mnoho a tak dále, tak dále. Takže přesně o to jde. Mít tady tyto tři kategorie. A teď je třeba to zařídit tak, aby veškeré dané postupy byly stejně jednoduché a přístupné a přehledné pro občany, aby z toho mohli maximálně těžit, tak jako tohoto práva využívá Evropský parlament. Právo iniciativy neznamená ale účast na legislativní pravomoci. Toto politické právo iniciativy tady existuje, ale ta právní iniciativa je i nadále monopolem Evropské komise. To je důležité si uvědomit. A tento monopol, tato pravomoc komise, a to chci připomenout, se týká za prvé posouzení toho, jestli si myslí, že je vhodné vydat nějakou legislativu, to je privilegium komise, to dělá pouze komise. Na to má monopol. A poté, pokud komise dojde k názoru, že je třeba nějaký právní akt, tak potom samozřejmě ona připraví návrh textu a potom teprve na tom může začít pracovat parlament nebo komise. Ne dříve. Komise musí připravit návrh. Já to opakuji, to je velice důležité, protože se to týká některých konkrétních ustanovení, které, nebo změn, které navrhujeme. Takže je třeba, aby to bylo citizen friendly to znamená, že je třeba tady respektovat určitá práva občanů, ale také povinnosti. Právo, například právo na jednoduchost. A tady jsme udělali obrovský skok v porovnání s původním návrhem komise, protože ten původní návrh by v podstatě zabránil všem občanským iniciativám. Byla, ten podmín, byla tam ta podmínka 300 tisíc podpisů, komise potom řekla možná 100 tisíc, ale stejně to prostě není reálné. My navrhujeme, sloučit rozhodnutí o zapsání a přípustnosti a podmínka by tam podle nás měla být pouze ta, že je třeba mít 7, 8, 9 podpisů. To budou vlastně podpisy autorů iniciativy ale musí být z různých členských států a budou představovat určitou záruku. Ale myslíme si, že od okamžiku, kdy je tato iniciativa spuštěná lidmi z počtu členských států, který bude tedy stanoven jako určité, určitý minimální počet, aby ta iniciativa byla uznána, kromě této podmínky by tam žádná další podmínka být neměla. U tohoto návrhu týkajícího se jednoduchosti jsou zde některé věci, kde a teď tady zdravím kolegy z, petičního výboru, kteří právě dorazili a ti se totiž na to dívají trošku jinak. Třeba na délku sběru podpisu, jestli by to mělo být 12 měsíců nebo 18 měsíců nebo kolik. Přesto, abychom zjednodušili celou věc, chceme iniciátorům umožnit schromáždit max, maximální počet podpisů My jsme si řekli, že se spokojíme s minimálním věkem 16 let, ale tady narazíme na problém s radou, to je dost jasné, a také navrhneme, aby minimální počet států byla pětina, zatímco rada a komise eh, chtějí vyšší práh. Kromě toho chceme tady mít určité právo o informacích, o iniciativě a také o tom, k čemu ta iniciativa vedla. Já to vysvětlím. Nemůžeme nechat občany zapojit se do nějakého postupu, u kterého nebudou vědět, k čemu může vlastně vést. Nebo by si to třeba představovali jinak, mohlo by dojít k nedorozumění. Takže to nedorozumění třeba rozptýlit od samého počátku. My to navrhujeme v důvodové zprávě, v úvodních ustanoveních, aby se to nějak vysvětlilo občanům a také se to musí používat v praxi. Je třeba občanům vysvětlit, že když zhromaždí milion podpisů, ještě z toho zdaleka nebude evropský zákon. Je to iniciativa, není to tak, že by teď občané mohli přijímat legislativu sami. To je velice důležité jim vysvětlit. To znamená, právo, práva občanů, ty jsem jmenoval, teď jsou tady také určité povinnosti. Ne, omlouvám se. Omlouvám se, ještě tady jedno právo, na které jsem zapomněl, to je také důležité, což je právo nějakých politických následných opatření, nějakého follow-up. Já to vysvětlím. Občanská iniciativa, která splní všechny podmínky, bude mít ten milion podpisů a tak dále a tak dále nevyústí systematicky vždycky v novou legislativu, v nový evropský zákon. To bude zase na posouzení Evropské komise, jestli něco vydá nebo ne. A to je třeba za občanům velice jasně vysvětlit. Na druhou stranu, a tady naši přátelé z petičního výboru na tom velice trvali a my jsme s tím nakonec souhlasili, dáme to do naší zprávy, pokud je opravdu zhromážděno milion podpisů, občané mají právo na nějaký politický follow-up, čiliž mají právo na to být vyslyšeni, mají právo na to, aby Evropská komise proskoumala jejich návrh a pokud se rozhodne, že tady nevydá žádný nový zákonovou legislativu, tak to musí těmto občanům vysvětlit, proč nakonec od toho upustila. Uh, je třeba tedy vysvětlit občanům, že někdy to nemusí vždycky vést k nové legislativě, ale stejně musíme těmto občanům v rámci jejich iniciativy eh, nějak jinak odpovědět, vysvětlit jim, co se bude dít dál. To znamená kompletní informace o samotném postupu a o tom, k čemu ten postup povede, co umožňuje, co neumožňuje. A pokud to bude dotaženo až do konce, když tedy ta iniciativa uspěje, tak mají právo na follow-up. Teď je tady nějaký, nějaká ta druhá stránka věci, co jsou povinnosti. Já jmenuji dvě povinnosti. Povinnost číslo jedna, respektovat smlouvu a její hodnoty. To je samozřejmě zcela zásadní. A tady nepřichází v úvahu, abychom do nařízení zaváděli něco, co je nad rámec smlouvy. Iniciativa se může týkat pouze tématu, které spadá do kompetence Evropské unie a Musí to být téma, kde Evropská komise má právo přijít s nějakým legislativním návrhem témata, která by se týkala nebo která by vyžadovala například rozšíření smlouvy, revizi smlouvy nebo něco, co je nad rámec smlouvy nebo kompetenci Evropské unie. To tež samozřejmě platí pro respektování hodnot EU. A druhý důležitý požadavek nebo povinnost je transparentnost. O tom jsme velmi, velmi dlouze debatovali. Víme, že některé další výbory, které mají předat stanovisko, se na to dívají trošku jinak. Víme, že tam ta debata probíhá trochu jinak. Ale přesto my si myslíme, že stačí, aby 7, 8 nebo 9 občanů podepsalo návrh občanské iniciativy, pokud budou pocházet z různých členských států nebo z počtu členských států, který bude považován za dostatečný, ale oni budou mít totální povinnost být transparentní ohledně toho, kdo je finančně a politicky podporuje. Může je podporovat nějaká nadnárodní společnost, může je podporovat politická strana, může je podporovat někdo i finančně, i politicky to nemůžeme zakázat, to je v pořádku, ale musí to říct, musí být stoprocentně transparentní, abychom nic nenalhávali těm, od kterých potom budeme chtít podpisy. A moje poslední připomínka. My jsme tady chtěli být, jak už jsem říkala, citizen friendly, ale musíme být také member state friendly. Pokud chceme, aby s tím souhlasili vlády členských států, musíme jim také výjít vstříc. Výhrady vlád členských států se soustředí zejména na druhou fázi postupu, což je sběr a ověřování podpisů. První fáze je zápis, registrace, přípustnost iniciativy, druhá fáze je zhromažďování podpisů a třetí fáze je ten politický follow-up. U té druhé fáze máme určitý a dost zásadní problém, a myslím si, že zároveň je to stanovisko nebo věc, která se bude objevovat ve stanoviscích všech eh, příslušných výborů, musíme trvat na tom, aby způsob sběru podpisů byl co nejjednodušší, abychom neodradili občany od této iniciativy, když bychom chtěli příliš mnoho podkladů, prokazování totožnosti a tak dále. Ale je zde i druhá stránka, stránka členských států, které mají na starosti kontrolu identity podpisů nebo podporovatelů a musí zajistit, aby se někdo třeba nepodepisoval víckrát a aby daná osoba měla tedy více, dejme tomu, než 16 let nebo 18 let, musí být státními příslušníky členského státu EU, nikoli třetí země a tak dále, tak dále. To musí členské státy kontrolovat. A tím pádem členské státy potřebují určité záruky. A teď ten velký problém spočívá v tom, že v každém členském státě si ty záruky představují jinak. A tady je tedy trošku problém zatím ve vyjednávání mezi parlamentem a radou. My chceme být také commission friendly, ale myslím, že tady spolupracujeme zatím velmi dobře s komisí a pokud budeme plně respektovat určitou výsadní úlohu komise, vyplývající ze smlouvy, Myslím, že v této věci ten výsledek určitě bude akceptovatelný pro všechny. A kromě toho chceme, aby to bylo parliament friendly také pro nás samotné. A tady vzniká následující otázka. Jakmile začne nařízení platit, je otázka, co bude dělat sám Evropský parlament, ale to si musíme říci už teď, protože jinak bychom třeba chtěli dát něco konkrétního do nařízení. My jsme zatím spíše restriktivní. V tom smyslu, že čím méně budeme hovořit o Evropském parlamentu v nařízení, tím více bude do toho moci parlament vstupovat. Já to vysvětlím, jak to myslím. Náš parlament se může začít zabývat čímkoliv. Máme, eh, a máme zprávy z vlastní iniciativy, kterýkoliv výbor může zorganizovat hearing naprosto o čemkoliv. To je naše právo. A to by se mohlo uplatnit i na tento postup. Pokud nějaký výbor parlamentu nebo plenárka nebo politická frakce v Evropském parlamentu si bude přát podporovat občanskou iniciativu od počátku, podporovat sběr, sběr podpisů nebo naopak určitým způsobem varovat před nějakou iniciativou. A pokud si daný výbor bude přát zorganizovat nějakou debatu před tím, než bude budou zhromažděny všechny podpisy, nic mu v tom nebrání. Pokud chce parlament zasáhnout ve fázi po okamžiku, kdy už má ta iniciativa milion podpisů a do doby, než něčím přijde Evropská komise, zase parlament to může udělat. Nic mu v tom nebrání. A v každém případě po rozhodnutí Evropské komise bude oslaven i Evropský parlament, pokud navrhne nějakou legislativní iniciativu. Ale i když se žádná legislativní iniciativa nenavrhne nebo nějaký, nějaký nový zákon, přesto jsme, můžeme být požádáni o názor, proč si myslíme, že ta iniciativa dopadla tak, jak dopadla a můžeme k tomu něco zorganizovat. Takže tato otázka tady vystává nejen pro nás, ale i pro další orgány EU. Máme stanovisko hospodářského sociálního výboru, výboru regionu, ombudsmana. I oni by si mohli přát do toho vstoupit, ne skrze formální návrhy, oni nechtějí tam mít, být formálně uvedeni, uvedeni v tomto nařízení, že by se toho měli účastnit. Nicméně je to přesto otázka, kterou bychom si mohli klást. A pro národní parlamenty platí zase to též. Při debatách s národními poslanci jsme zjistili, že ani oni nechtějí, abychom je citovali v nařízení, ale je to dost zásadní a obtížný problém a bude možné nutné, možná nutné ho řešit případ od případu podle jednotlivých iniciativ. To je ten problém follow-up, čili k čemu toto všechno by mělo vést. A zde bychom se měli pokusit upřesnit jak my si to představujeme, jak si představujeme úlohu EP a měli bychom to buď explicitně říci v nařízení, a nebo bychom si měli naopak říci, že když o tom nařízení budeme mlčet, takže vám, nám to vlastně dává mnohem větší možnosti. To je vše, pane předsedo. Děkujeme panu Lamasurovi. Dostali jsme naprosto obšírné, precizní a přesné informace o problematice Děkuji všem zpravodajům, hlavně těm, kteří eh, jsou zde z výboru, za to, co dosud vykonali. Eh, jejich činnost nám věci opravdu vyjasňuje. Seznam řečníků eh, jako první je zde pan Hefna a potom zpravodajové z petičního výboru. Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové zpravodajové velmi obšírně eh, nám představili náš společný návrh. Já k tomu vlastně nemám co dodat. Myslím si, že potřebujeme dobu, kterou ještě máme pro diskuzi ve výboru. Jsem opravdu vděčný za spolupráci, která probíhá. To, co zde probíhá, je takový experiment. Je to poprvé, co vůbec čtyři zpravodajové společně pracují na zprávě parlamentu. Právně viděno jsou to sice dvě zprávy, jedna za petiční výbor a jedna za příslušný výbor, výbor pro ústavní záležitosti. Je tomu ale v praxi tak, že spolupracujeme opravdu velmi úzce a neustále. Naším společným cílem je formulovat na konci eh, společný postoj parlamentu. A já za sebe mohu říct, že tato spolupráce funguje opravdu skvěle a je opravdu velká radost spolupracovat s těmito kolegy a moci s nimi spolupracovat máme a zastupujeme jasná stanoviska, ale jsme současně schopni dospět ke společným řešením. Naším cílem je, aby parlament na konci promlouval jasným společným hlasem v vyjednáváních s radou a s komisí. Rád bych se nyní omezil na eh, body, ve kterých Diana Wallis a já jako zpravodajové výboru PETY eh, máme ještě mírně odlišný názor od toho, co zde eh, zaznělo a od názoru tohoto výboru, ale chtěl jsem na začátek dodat to, co jsem právě řekl. A sice, že ta spolupráce je opravdu skvělá a že já osobně jsem přesvědčen o tom, že na konci dospějeme ve všech otázkách ke společnému postoji a budeme moci táhnout za jeden provaz. Právě tak, jak je tomu už nyní. Ehm, možná nejdůležitější bod, ve, kterých, ve kterém je malá odlišnost v názorech je otázka toho slyšení a otázka role parlamentu. Ehm, pro nás je nezbytně nutné konání tohoto slyšení a že komise nesmí být oproštěna od toho, této povinnosti uspořádat toto veřejné slyšení. K tomu chci říci několik obsahových věcí. Nehovoříme o nástroji přímé demokracie, nehovoříme ani o nástroji, eh, díky němuž by občané mohli na závěr rozhodovat anebo schvalovat zákony. Hovoříme o nástroji participativní demokracie a ta se týká toho, že občané dělají návrhy. A jak přesně Alan Lamassoure řekl, pojí se s tím řada povinností, ale řada práv, ale i řada povinností. Jde o povinnosti, které eh, jsou závazné pro občany. Jde o to, kolik podpisů, v jakém časovém harmonogramu a kolik zemí potřebují. To, na čem zde pracujeme, je nástroj pro dialog mezi občany a institucemi. A my jsme toho názoru, že povinnosti by měly být na obou stranách. Myslím si tedy, že musíme mít jasný postup pro situaci, kdy občané nazbírají milion podpisů a tohoto postupu se komise musí držet. My jsme toho názoru, že komise v každém případě musí sloužit jako adresát občanské iniciativy a že musí být zodpovědná za to veřejné slyšení, které provede. Samozřejmě ostatní instituce jsou ochotny spolupracovat, samozřejmě i parlament je ochoten spolupracovat. My chceme samozřejmě zapojit i parlament a zapojit ostatní instituce, ale nechceme Eh, tuto povinnost z komise odejmout. To, co nyní řeknu, je formulace z úvodního ustanovení číslo 17 návrhu. A to stejné se odráží ve článku 11c. Tak, a to druhé, co chci říci, jsou lhuty pro komisi. Jednalo by se o tři měsíce, kdy musí prověřit ten návrh občanů předtím, než uspořádá to veřejné slyšení. A dále je zde lhuta jednoho roku. Během tohoto roku komise musí rozhodnout, jestli přijme určité právní kroky, respektive jestli předloží legislativní dokument. Během tohoto roku tedy musí buď takovýto návrh předložit a zapojit ho do svého pracovního programu na další rok, a nebo bude muset vysvětlit občanům, proč to nezamýšlí udělat. No a dále zde máme druhou diskrepanci, která se zde objevuje. Chci o ní hovořit právě proto, že se chceme dostat ke společnému eh, řešení. Je zde lehký rozdíl v představě o časovém harmonogramu. My v petičním výboru si myslíme, že 12 měsíců je příliš krátká lhůta. Myslím, že to ale souvisí s tím, eh, s tou rozdílnou představou o občanské iniciativě, jakou máme. Eh, tak naše myšlenka zatím je, že nevytváříme nástroj pro politické strany, to chci říct zcela otevřeně. Vytváříme nástroj pro občany, nechceme vytvářet nástroj pro ty obvyklé velké svazy a skupiny, které jsou organizovány na evropské úrovni a velmi snadno se jim podaří se sbírat potřebný počet podpisů. Naším cílem je eh, vytvořit nástroj pro iniciativy, které jsou nově vytvořeny. Iniciativy, které pocházejí eh, z nejširších vrstech obyvatelstva a které tak získají svůj nástroj že vytvoříme nástroj pro skupiny, které už tak jsou v Bruselu velmi silně lobisticky zastoupeny. Nebude to nástroj, který jsme zamýšleli a nechceme v žádném případě vytvořit eh, nástroj pro protestní iniciativy, které se staví proti něčemu. Eh, tam je vždycky jednodušší sbírat ty podpisy, když probíhá nějaký politický postup, eh, nad kterým se mnoho občanů rozčiluje. Je velmi jednoduché nazbírat během krátké doby mnoho podpisů proti takovýmto opatřením, ale mm, naším eh, Naší motivací je motivovat občany v další účasti na budoucím utváření Evropy aby to mohli, aby to dělali. A my s nimi v tomto ohledu musíme komunikovat. Naši zkušenost členských států nám ukazuje, že příliš krátká lhůta zabraňuje novým iniciativám. No a když hovoříme o té evropské úrovni, transnacionální úrovni, tak takováto lhůta musí být eh, významně delší než v jednom členském státě, ve kterém se hovoří jedním jazykem ve kterém se sbírá na jednom, ú, eh, na jednom území. Lhuta 12 měsíců by znamenala, že když těch 12 měsíců uplyne a občané nebudou mít milion podpisů, ale třeba 900 tisíc, znamenalo by to, že všech 900 tisíc podpisů bude neplatných. Občané potom nebudou mít možnost získat těch dalších potřebných 100 tisíc. Nevidíme opravdu žádný závazný právní důvod eh, zavést tuto lhůtu 12 měsíců a rádi bychom tuto lhůtu rozšířili na 18 měsíců. To lik tedy jen pro vaši informaci. Výbor Libe ve svém eh, stanovisku navrhuje 24 měsíců a nám, našemu výboru, se 18 měsíců zdá jako rozumný kompromis. To jsou tedy rozdíly. Jsou to opravdu velmi jemné rozdíly v názorech mezi námi. A všichni uznáváme vzájemné argumenty. Myslím si, že jinak jsme předložili opravdu skvělý návrh, diskutovali jsme o něm už ve výboru PETY a dnes se diskutuje tady. Čtyři zpravodajové opravdu skvěle spolupracují a já si myslím, že je to příklad proto, že i v budoucnu bude možné pracovat i přes hranice eh, skupin a výborů takto skvělé. To je tady to poslední, co jsem chtěl říci. Myslím si, že jinak eh, to pan Lamasur skvěle vysvětlil. Těším se na vše, co k tomu budete mít, návrhy na zlepšení, ale i kritiku. Děkuji. Než nyní udělím slovo panu Dafovi, který se přihlásil o slovo jako první, rád bych uvítal paní Zigmund. Paní Zigmund je zpravodajkou ve výboru hospodářském. Eh, byla zde přítomna už v červenci a představila nám její stanovisko. Mám radost, že zde jste. Pokud chcete něco říci, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Mám velkou radost, že se mohu tohoto zasedání zúčastnit. Ráda bych poděkovala také zpravodajům za to, že jsem dostala možnost s nimi o tomto tématu opět diskutovat. Mám radost, že v zásadě máme společný cíl a společné záměry. Naprosto sdílím názor, že se nejedná o nástroj přímé demokracie, ale nástroj proto, abychom aktivovali občany, abychom je motivovali. My ve výboru zdůrazňujeme, že občanská iniciativa eh, je nástrojem pro vytvoření evropského veřejného mínění a pro pozitivní ovlivnění občanů. Evropský hospodářský a sociální výbor by s vámi v tomto směru rád spolupracoval a rád by přispěl k tomu, abychom vytvořili nové aktivní skupiny obyvatelstva, které se budou účastnit vytváření Evropy. Líbí se mi návrh výboru AFKO. Myslím si, že v té formulaci téhle aktivní účasti evropských institucí se opět můžeme nalézt sami sebe a rádi bychom se účastnili. Děkujeme. Slovo má pan Duff. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat všem řečníkům za eh, vysvětlení eh, jejich eh, pozic. Mám ovšem několik dotazů a několik poznámek. Nejprve, co se jedná o pozměňovací návrh 4, který se týká několika členských eh, států, z nichž eh, je potřeba se sbírat ty podpisy. Smlouva eh, stanoví, že podpisy by měly pocházet z významného počtu států. My jsme při přípravě smlouvy toto stanovili záměrně, protože jsme chtěli zajistit, aby ty iniciativy měly eh, mnohonárodní charakter. Já osobně nemám pocit, že pětina členských států představuje významný počet. Proto bych uvítal, abychom se eh, vrátili k té třetině, kterou navrhuje komise. Také se domnívám, že je trošku zvláštní, že zpravodajové navrhují pětinu členských států, ale zároveň, eh, když hovoří o mm, ustavení občanské komise, tak eh, hovoří o sedmi členských státech. Pětina z 27 členských států je šest. Takže eh, my tam trošku postrádám konzistenci mezi eh, těmi dvěma čísly. Pokud jde o ten občanský výbor, a to je pozměňovací návrh číslo 6, tady přesně nechápu, proč je, k čemu je vlastně nutný ten výbor občanů. E, smlouva o žádném výboru občanů nehovoří. Hovoří pouze o e, milionu občanů. připadá mi, že stanovit povinnost výboru občanů složeného z občanů eh, sedmi členských států je zbytečné. Připadá mi, že se tím pozmění ten minimální práh předpokládám, že by to také vyžadovalo eh, sekundární právní akt, který by umožnil eh, právní základ eh, pro vytvoření takového výboru občanů, čímž by se zvýšila administrativní zátěž, vznikla by další administrativní překážka pro eh, fyzické občany, profesionální organizace by s takovou překážkou problém jistě neměly, ale, ale obyčejný občan by to měl velmi složité. Pro, pro jednotlivce by bylo velmi složité najít šest eh, občanů z dalších eh, členských států, v podstatě šest jemu neznámých osob. Eh, celá řada mm, návrhů či iniciativ nevzniká v nějakém výboru, kromě AFKA samozřejmě. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 12, Tady hovoříte o vytváření eh, volební organizace eh, v mém návrhu ještě za starého parlamentu najdete eh, návrh na to, jak eh, by to takový orgán měl být vytvořen a jak by měl ověřovat eh, tyto eh, věci. Takže by to vlastně eh, platily dva různé předpisy. Pak je tu další otázka, co se stane v případě, případě, kdy navržená iniciativa například eh, právní iniciativa Evropského parlamentu, eh, tam, kde má parlament právo mm, iniciovat, bude to platit eh, také pro radu kde eh, několik členských států může iniciovat eh, právní akt. V některých oblastech eh, spravedlnosti a vnitřních věcí. Znamená to, že sem nezahrneme citlivé oblasti, které jsou pro občany důležité. Tam, kde Eh, právo na podávání iniciativ parlament a eh, rada. Pan Lamaser také řekl, že pokud ta občanská iniciativa nevznikne, dojde tím si pozměnění podstaty smlouvy. Ta interpretace smlouvy je ovšem velmi jasná. Já myslím, že občanům by bylo velmi těžké vysvětlit, proč komise a parlament eh, mají možnost iniciovat změny eh, smlouvy, ale myslím, že je to neobhájitelné před našimi občany, proč by milion občanů, iniciativa, která má milion podpisů, neplatí, eh, pokud taková iniciativa bude požadovat změnu smlouvy. A konečně, co se stane v případě, kdy iniciativa požaduje změnu v rozpočtových plánech Evropské unie, například eh, změny ve výdajích eh, rozpočtového plánu eh, či víceletého finančního rámce. Znamená to, že komise takovou iniciativu nepřipustí? A to i v případech, kdy se bude jednat o e, velice rozumný návrh? Honorable Scholz. Děkuji, pan Scholz. E, Děkuji vám, pane předsedo. Rovněž já bych rád poděkoval všem zpravodajům a rád bych poukázal obzvláště na to, že z mého pohledu už měsíce dochází k intenzivní spolupráci na tomto nástroji. Docházelo ke slyšením ve všech eh, skupinách, k poradám, jak řekl pan kolega Gurmajer, a eh, účastnila se řada osob nejen z Evropského parlamentu. Parlament se tedy tímto velmi eh, důležitým budoucím nástrojem zabývá velmi intenzivně a zahajuje svým způsobem veřejnou diskuzi. Já si totiž myslím, že jak eh, řekla Zita Gurmajer, je nutné po nízké volební účasti do Evropského parlamentu přemýšlet nad tím, jak můžeme eh, překonat ten deficit demokracie v Evropské unii. Musíme se také zamyslet nad tím, jak bychom mohli takovýmto nástrojem přispět k tomu, aby opět více občanů našlo cestu do politiky. Vůbec nechci reagovat na řadu správných podnětů, které zde zazněly. E, jde o technické podmínky a o ta ustanovení, která jsou důležitá, takže těm se tedy věnovat nechci. Hovořili jsme o co nejnižším Prahu, co nejvíce občanů, e, možností pro občany účastnit se demokracie a e, účastnit se díky tomuto nástroji politiky. Rád bych se ale věnoval jednomu důležitému obsahovému bodu. Objevuje se to mimo jiné v pozměňovacím návrhu číslo 7 a i v dnešní diskuzi to hraje velkou roli. Jde o rozdíl mezi přímou a participativní demokracií demokracií. Myslím, že se nad tím musíme zamyslet. Samozřejmě, že očekávání občanů od evropské politiky se pojí s dopadem na to vlastní vnímání nebo s vnímáním toho, co vlastně politika je. Nežijeme v žádném vaku, ale eh, setkáváme se s evropskou politikou a s národní politikou a všechny tyto politiky jsou velmi konkrétní. Eh, občanů se samozřejmě politika týká a vždy si s ní něco konkrétního spojuje. Eh, občan si vždy klade otázku, mám vůbec nějakou šanci ovlivnit politiku? No a když tedy přemýšlíme o tomto nástroji, tak to očekávání venku je tak veliké, že pokud nedáme jasně najevo, že nejde o nástroj přímé demokracie, musíme současně poskytnout občanům možnost, jak vyjádřit svou nespokojenost s politikou na evropské úrovni. občané budou mít pocit, že mohou tuto nespokojenost a tyto procesy e, změnit vlastní iniciativou. Možná, že bychom do toho návrhu usnesení mohli zařadit jeden odstavec, kde se chopíme této šedé zóny a řekneme, tak samozřejmě že jsou zde záměry, kterých se netýká například Lisabonská smlouva, ale Eh, jsou naprosto legitimní proto, aby se občané mohli zapojit do politiky. A v radě a v komisi se objevují lidé, kteří na základě ekonomické a finanční krize hovoří o změně smlouvy. Jak to, že tedy politici pře, eh, hovoří o takovýchto změnách sami a proč ne občané? Hovoříme o finančním dohledu, o e, ekonomické zprávě a řízení a všechny tyto věci mají vliv samozřejmě na život občanů. A já bych tedy navrhoval, abychom do textu zapojili odstavec, ve kterém bude jasné, že témata, která nejsou pokryta stávajícími instrumenty, je možné rovněž předkládat. A Rada a parlament se budou muset k těmto problémům vyjádřit. Budou se s touto pozicí muset identifikovat a tento postoj občanů nějak proměnit ve vlastní iniciativy. Myslím si, že ten nástroj dostane jasné obrysy a pokryje témata, která dosud pokryta nejsou. Děkuji. Děkujeme ukazuje se, že naši činnost budeme muset poněkud zorganizovat. My tady ve výboru ve 12.30 musíme končit, ale o slovo se přihlásilo ještě šest řečníků. Budeme si poté muset vyslechnout ještě zástupce komise a zpravodaje, aby mohli odpovědět na vaše otázky. Závěr je tedy následující. Přečtu vám seznam řečníků. Poslední je pan Charkovský. A tím uzavírám seznam řečníků. Rád bych vám také řekl, že každý bude mít k dispozici pouze tři minuty a začíná kolegyně Jaty Maki. Sorry, I didn't hear. Thanks. Děkuji, pane předsedo, budu se snažit být velmi stručná. Velmi jsem uvítala, že spolupráce mezi zpravodaji byla tak výborná, jak říkal pan eh, Lamassoure eh, podpora, co největší podpora tomuto návrhu je velmi důležitá. Dovolte, abych zmínila několik bodů týkajících se mandátu pro vyjednávání tohoto Eh, dokumentu. Domnívám se, že je velmi důležité, aby parlament eh, zajistil, aby tato iniciativa byla pro občany co nejjednodušší, co uživatelsky nejpříjemnější a jak se zde praví, nejdůležitější je například eh, ta kontrola přípustnosti a tedy to, aby tato kontrola byla provedla, provedena co nejdříve, co nejranějším stádiu celého toho procesu. Provedení té kontroly eh, později by potom mohlo situaci velmi stížit. Pak tady eh, mě zaujal třetí bod. Říká se zde, že parlament si přeje, sběr co nejméně osobních údajů. S tím plně souhlasím. Domnívám se, že by se neměla sbírat čísla pasu či čísla nějakých občanských průkazů či dokladů totožnosti. Pak bych eh, chtěla ale zúraznit některé další věci, myslím, že je velmi důležité, aby rozhodnutí o přípustnosti eh, mohla, aby se proti těmto rozhodnutím dalo odvolat eh, k Evropskému ombudsmanovi či k Evropskému soudu pouze v případě, eh, že existují důvodné pochybnosti Myslím si, že to je pro občany i pro parlament důležité. A pak ještě dvě osobní stanoviska. Souhlasím eh, s panem Dafem, a když tedy řekl, že tato iniciativa by měla umožňovat eh, změny smlouvy, to znamená iniciativy, iniciovat změnu smlouvy. Doufám, že to můžeme ještě probrat a navrhnout pozměňovací návrh. A pak ještě ten druhý osobní názor. Pro mě osobně je velmi mm, složité to, že podpisy se mohou sbírat od občanů, ale ne od rezidentů. Domnívám se, že to jde o otázku rovnosti, ale také, že je to velmi praktický aspekt při sběru Eh, podpisu se mohou objevit lidé, kteří mají trvalý pobyt v daném státě, ale pak eh, ten podpis, eh, tu iniciativu nebudou moci podepsat, protože nemají občanství. Já myslím, že bychom toto měli ještě jednou promyslet. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Koráce. Eh, vy mluvíte mnoho jazyky, můžete si vybrat kterýkoliv jazyk. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, poblahopřát zpravodajům i paní, panu předsedovi za otevřenost, eh, kterou prokázali. Jako stínová zpravodajka jsem již měla možnost vyjádřit svůj názor a to, že se mohu účastnit toho dnešního zasedání je pro mě velmi důležitá. V Libe jsme minulý týden eh, hlasovali o dvou věcech a já bych vás požádala o podporu. Začnu tím jednodušším. Eh, Za prvé se jedná o otevřené účasti, o tom, aby Evropa byla otevřenější pro občany. Chci proto, abyste eh, z, mm, zohlednili nejen občanství, ale eh, eh, tedy nejenom, nejenom rezidenci, nejenom bydliště, ale také občanství, aby občané Evropské unie, kteří žijí v jiném členském státě, včem, ve třetím státě, se mohli účastnit. Podle, objevuje se to v článku 7. To znamená, že ti, kteří mají trvalé bydliště, budou samozřejmě mít eh, prioritu, ale eh, že ty iniciativy by se měly zohledňovat i z hlediska národnosti. Podívejme se například eh, Belgie v Bruselu žije celá eh, řada nebelgičanů, kteří by se okamžitě obrátili na, Bel, na belgický eh, soud, eh, pokud by byly mm, do této iniciativy, do tohoto rozsahu působnosti zahrnuti pouze lidé s trvalým pobytem. To znamená, že bychom chtěli, aby se zde zohlednilo i bydliště, nejen tedy národnost Eh, za druhé je to otázka transparentnosti. Já plně souhlasím s tím, že by to měla být maximální finanční průhlednost, ale eh, dále bych chtěla předložit argument, eh, že by mělo být zakázáno přijímat finanční podporu politických stran. Je možné využívat finanční prostředky, například EPP, na financování občanských iniciativ, budeme financovat své volební kampaně prostřednictvím občanských iniciativ. Já myslím, že je eh, velmi důležité, abychom eh, pro tu transparentnost také stanovili určité hranice. Chceme svým občanům eh, dát velmi, vyslat velmi jasný signál, že zde neumožníme žádné zneužívání pro naše vlastní politické cíle. Chtěla bych eh, také podporit pozměňovací návrh, který jsme schválili eh, v Libe. A pak ještě to, co je podle mého názoru eh, nejdůležitější, to se týká přímé a participativní demokracie. Samozřejmě mm, legislativní mm, iniciativy přísluší komisi, tady se jedná o politickou iniciativu. Nicméně pokud deset z nás, z se může zorganizovat a iniciovat politickou změnu, k čemu to vede. My jako občané máme možnost vyjádřit se prostřednictvím svých demokraticky zvolených zástupců. Pokud chceme našim občanům vyslat silný signál, kdy jim tedy říkáme, že chceme, aby sehrávali větší roli, tak musíme být konsistentní a Eh, říci tedy, že volení politici by měli mít zakázáno iniciovat občanské iniciativy. Mohou je samozřejmě podepsat, mohou je podpořit, mohou se účastnit veřejné debaty, ale neměli by být iniciátory. To totiž eh, by eh, plně šlo proti tomu cíli, kterého se snažíme dosáhnout. Děkuji vám Ehm, bohužel ehm, překročila jste své, se čaj, čas. Eh, ano, ehm, my v minulosti jsme také souhlasili s tím, co udělal kulturní výbor a chtěli bychom, abyste to podpořili. Eh, děkuji, pan Bronz. Děkuji, pane předsedo. Slova občanská iniciativa eh, naznačují, že eh, veškerou moc v této věci by měli mít občané. Když eh, občané volí v referendech či volbách, tak v podstatě reagují na uzavřenou otázku. Vyberte si toho či toho kandidáta. Jste pro či proti danému návrhu. Ale ta občanská iniciativa je úplně něco jiného. Umožňuje občanům, aby sami uh, Eh, eh, jak se provedli nějakou činnost, aby iniciovali nějakou činnost. Eh, to neznamená ovšem, že přejde moc do rukou bezejmenných občanů, ale umožňuje jim něco iniciovat a podíváme-li se na článek 4 návrhu komise, tam je napsáno v odstavci 3, že takové iniciativy nemohou být eh, proti zájmům Unie a tak dále. To znamená, že eh, hodnoty Unie jsou univerzální, ale zároveň jsou velmi subjektivní. Respekt lidským právům, svobody a tak dále. To je všechno dobré. Většina lidí se popíše jako eh, demokraté a že respektují lidská práva, ačkoliv velmi Eh, často eh, mají na mysli demokratická práva eh, svá vlastní spíše než práva všech občanů. Když hovoří Evropská unie o lidských právech, hovoří o těch, kteří podporují liberalismus. Občanská iniciativa by tak umožňovala občanům souhlasit s Evropskou unii. Občané mají právo navrhovat, komise má právo odmítat tím vlastně eh, občané nezískávají žádnou větší eh, pravomoc, žádnou větší moc, než eh, má čtenář novin, který sice může čí, přečíst či nepřečíst noviny, ale nerozhoduje o tom, kdo co, co ten vydavatel napíše. Já souhlasím s tím, že by se měl snížit počet eh, požadovaných eh, států, ze kterých pocházejí podpisy, podporuji elektronický sběr podpisů, ale všechny tyto podrobnosti jsou bezpředmětné, eh, pokud ty iniciativy lze zabít ještě předtím, než vlastně pořádně vzniknou. Kvůli krátkému řečnickému času se dostávám hned k těm hlavním vědem. Tak ten občanský výbor, myslím, že o něm se dosud nehovořilo a nehovořilo se o tom, že eh, mezi jednotlivými výbory je rozdíl v tom, že eh, váš výbor hovoří o sedmi občanech ze sedmi členských státech a výbor PETI o sedmi občanech ze třech členských států. Myslím si, že těch sedm občanů je převzato ze švýcarského eh, vzoru, tedy to chci uvést, a ty tři členské státy by podle mého názoru stačilo, tedy že by těch sedm občanů pocházelo ze eh, tří členských států. Těch sedm je podle mě příliš vysoký požadavek. A druhá věc je právní základ nebo udání právního základu u registrace. Návrh AFKA eh, zamýšlí poněkud zmírněný návrh proti návrhu komise. To znamená, že by se udával pouze ten právní základ, který je relevantní. Jako člen právního výboru, který má neustále co dočinění s prověřováním eh, právních základů v právním výboru, eh, si nemyslím, že by měl být vůbec nějaký právní základ udáván. Vzpomínám si na vysoce politické politický um, spor o obchodní dohodu se Severním Kyprem. Myslím si, že je těžké určit, který právní základ je vůbec relevantní, takže si myslím, že bychom se měli tohoto údaje vzdát úplně. Důležité je pro mě také téma autentifikace a prověření podpisů. Ráda bych se připojila k verzi AFKA. Podle verze výboru PETY by stačilo udání jména a bydliště a podpis občana. Já bych jako právnička se ráda vyslovila proti tomu. My v Německu, v Bavorsku, v jižních částech Německa často doch, dochází k případům toho, že eh, syn se jmenuje stejně jako otec a bydlí oba na stejné adrese, protože synovi je třeba 19 let a bydlí ještě u rodičů. Eh, takže by tam vlastně zásadní bylo jenom prověření podpisů a k tomu dochází pouze na Mátkově. Vím v Německu, Máme případy, kdy třeba syn eh, otcovým jménem prodával pozemky. Ehm, Myslím si, že eh, v telefonním seznamu v Německu najdete třeba 20-30 eh, stránek se jménem Hans Schmidt a řada jich bydlí ve stejné ulici, ve stejném domě. Myslím, že pokud bychom se tady orientovali pouze podle eh, jména, bydliště a podpisu, tak bychom měli dvojité podpisy. Myslím si, že bychom měli minimálně uvést ještě datum narození, pokud tedy by nebylo vhodné uvést ještě místo narození. No, a ta další problematika, ehm, myslím si, že některé členské státy, jako je třeba Velká Británie, která nemá třeba číslo občanského průkazu, tak by se mělo udávat číslo sociálního pojištění ale členské státy, ve kterých to není obvyklé, by měly rozhodnout, co je pro ně vhodnější, jestli číslo průkazu nebo tak. No a dále ta lhůta. Výbor Pety se vyslovuje pro 18 měsíců. Já bych ráda argumentovala proti. Účastnili jsme se několika referend v Německu a lhůta tam je 6 měsíců. Eh, během 18 měsíců se totiž může změnit eh, celá ta situace. Eh, už během 12 měsíců je to možné, takže během té lhůty se může stát, že by některý občan, který se před 15 měsíci podepíše, by chtěl po 15 měsících svůj podpis vzít zpět, protože se změnila situace. Vzhledem k tomu, kolik občanských iniciativ už je na cestě, budeme mít ten problém s tím, že poběží řada občanských iniciativ na jednou, pět, šest, sedm na jednou a budou se neustále překrývat, co se týče těch časových hůd, takže se pokoušíme eh, zpracovat jednu občanskou iniciativu za druhou, pokud nám to čas umožní. A proto by ta lhůta neměla být delší než 12 měsíců. A ráda bych ještě výslovně uvítala návrh Pety a sice právo eh, slyšení komise po uplynutí té lhůty. Myslím si, že to je velmi dobrý návrh, který my tady ve výboru můžeme potvrdit. Děkuji. Pardon, podpořit. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych tady chtěl velice poděkovat všem zpravodajům kteří byli zapojeni do přípravy naší zprávy a můj veliký dík patří panu Lamasurovi a paní Zitě Gurmaj, kteří byli skutečnými motory této zprávy AFKO. Ústavní právo a politologie ukazují, že regulace může některá práva omezit nakonec a já myslím, že vám můžeme blahopřát, protože vy tady regulujete určitým způsobem právo, aniž byste ho omezovali, zmenšovali, což je velice důležité, protože tím posilujeme občany jako hlavní hráče v evropském projektu. Mám několik připomínek k věcem, které si myslím zasluhují hlubší přeskum. Myslím, že bychom se měli zabývat tématem přípustnosti v případě iniciativ, které jsou zcela jednoznačně proti eh, platnému právu v Evropské unii. Takže je třeba zajistit, aby tady nevznikl problém s legitimitou mezi vlastně, aby tedy přímá demokracie tady nenarazila na zastupitelskou demokracii, pokud zde bude nějaká iniciativa rady nebo komise, nebo pokud došlo třeba zrovna k přijetí nějakého nařízení, nějaké legislativy, tak si myslím, že by tady nějakou dobu měla platit určitá doba hájení pro tuto novou, inici- eh, no- novou legislativu, tak aby eh, nová občanská iniciativa nějak nezhatila. Samozřejmě není to nějaká permanentní blokace, ale jenom na určitou dobu po přijetí určité nové legislativy. Pokud jde o téma politických stran a výboru občanů, myslím, že bychom měli zajistit, aby právě výbory občanů nebyly nějakým způsobem zaplňovány zástupci politických stran, ať už přímo nebo nepřímo. Samozřejmě nemůžeme bránit potenciálním členům stran v účasti na těchto výborech jenom proto, že zároveň mají nějakou stranickou legitimaci, protože zároveň tito lidé samozřejmě mají stejná práva jako ostatní občané EU ale nechceme tam lídry politických stran nebo někoho z politických eh, grémií, ale řadový člen nějaké strany si myslím, že může být úplně klidně členem tohoto výboru. Pan Trachlovský. Děkuji. Nejprve chci poblahopřát našim zpravodajům k výborně odvedené práci. Myslím, že výsledky práce, jak řekl Alan Lamasur ve svém úvodu, by měly být ty, aby tato iniciativa byla mnohem snadněji použitelná občany. Já bych nebyl tak kritický vůči Evropské komisi jako někteří mý kolegové. Já bych neřekl, že původní návrh komise si kladl za cíl celou tuto věc zablokovat. To ne, ale určitě tady byly určité obavy, že by toho na komisi potom mohlo být příliš moc. Já myslím, že jsou zde důvody pro větší optimismus, že je možné učinit tuto iniciativu jaksi přátelštější vůči uživateli, vůči občanům. A například naši zpravodové už jdou tímto směrem v návrhu týkající se registrace iniciativy, protože komise tady navrhuje určitý právní základ, který je ovšem velice obtížný. Dokážete si představit, jak se právníci dohadují o právním základu i v našich institucích a na právním výboru zazněly hlasy, že bychom tuto podmínku měli eliminovat, ale nakonec jsme se rozhodli, že použijeme usnesení, um, ustanovení ze smlouvy, které bude relevantní. To si myslím, že je dobrý kompromis. A ilustruje to náš celkový přístup což je nekomplikovat celou tu věc, tak jak to někdy bylo v návrhu komise, ale dělat to tak, aby tam tedy to bylo snadno použitelné občany, ale zároveň, aby i občané nesli určitou odpovědnost, protože to je velice důležité, aby občané, pokud přijdou s některými návrhy, si sami uvědomili, že něco prostě buď je nebo není relevantní pro smlouvu. Takže my to celé vnímáme jako možnost k diskuzi o tom, co nám smlouva umožňuje udělat, jaké jsou mantinely smlouvy, což je asi jedna z nejdůležitějších věcí, pokud jde o dialog mezi institucemi a občany. A mám pouze ještě jednu další připomínku k 39. Tam se říká, že ti, kteří mají trvalé sídlo eh, v nějakém členském státě, jsou považovány za někoho, kdo tedy zastupuje členský stát, jehož mají státní příslušnost. Někteří to milně interpretovali tak, že to mohou být i neobčané Evropské unie. Já myslím, že bychom na to měli dále pracovat, pokud tam máme uvedeno občany, evropští občany, kteří mají stále bydliště ve třetí zemi, tak by to bylo jasnější, než když tam máme signatory, signatáři protože to může být právě zavádějící. Tolik z mé strany, děkuji. Děkuji. No, já už jsem uzavřel seznam řečníků, ale pořád ještě někdo si tady žádá o slovo, pokud možno co nejstručněji, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl pouze říci, že spolu s pravodajové nás požádali o neformální mandát, abychom se o tom mohli bavit s ohledem na hlasování na výboru. Poté, co jsem naslouchal debatě a duchu této debaty, myslím, že bychom jim mohli dát tento mandát, pokud nám umožní pravidelný debriefing, protože jinak by to nebylo možné. Ano, to je něco, o čem jsem mluvil na začátku. Já jsem to bral jako samozřejmost, ale eh, Andrew Duff tady mává, že nikoli. No, já si nemyslím, že by to tady takto mělo být bráno jako samozřejmost. Se vší úctou diskuse tady mezi námi ukázala, že jsou zde pořád ještě některé velmi významné otázky, které by měly být vyřešeny nejprve na výboru. Například druhý odstavec návrhu mandátu, který hovoří o výboru občanů, kde by bylo sedm osob ze sedmi členských států. Nevím tedy, jestli by, s tím hlas, jestli by proto hlasovala většina na výboru. Také si myslím, že je tady nezhoda ohledně třetího odstavce, což je práh eh, pro počet eh, států. A se vší úctou k našim zpravodajům, obávám se, že se nám nepodaří to jenom takto uzavřít. A také bychom se neměli snažit na to tlačit, chtít nějaký zrychlený postup v prvním čtení. Já myslím, že bychom si na to měli udělat čas a prostor, aby bylo také možné předkládat pozměňovací návrhy a vést další obsahovou diskusi. Ono je sice pěkné, když nám zpravodajové říkají, že to se vším probírali. Určitě jejich konzultace byly široké, nicméně přesto je to vlastně úplně poprvé, kdy se tento výbor vůbec mohl začít zabývat návrhem zprávy. Takže opravdu při vší úctě k nám všem se obávám, že nemůžeme to uzavřít s tím, že tady prostě máme konsenzus zatím. Pane předsedo, abych to, abych to ještě tady vyjasnil v návaznosti na vystoupení Andrew Duffa. Myslím, že jednání mezi zpravodají a radou, formální vyjednávání, začnou formálně pouze tehdy, jakmile bude na našem výboru odhlasováno a bude mít stanovisku výboru. Je to tak přece. Protože to už potom bude představovat mandát, to bude naše pozice, odhlasovaná pozice a budeme tedy od nich očekávat to, že nás budou informovat o tom, jak dále se snažili prosadit stanovisko výboru. Takže jenom abych to vysvětlil, pane předsedo. Eh, K tomuto bodu se musíme pokusit o rychlý postup. Chceme to celé uzavřít ještě před koncem tohoto roku, roku a měli bychom tady velmi krátkou lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Eh, máme zde diskrepance, ale to je samozřejmě jasné, to nemusíme nějak sepisovat písemně, vše je to celkem jednoduché, můžeme vést diskuze a pan Mendes de Vigo řekl, že vyjednávání dosud probíhala neformální a to do té doby, než výbor bude hlasovat. K tomuto hlasování ale musíme přistoupit velmi rychle, to je můj návrh jako předsedy. Můžeme tedy hlasovat 29. tohoto měsíce, budeme moci zahájit tu diskuzi a tím pádem by ta vyjednávání už byla na formální úrovni. Pozměňovací návrhy už jsme dostali a mají určitý indikativní charakter, ubírají se určitým směrem. Samozřejmě obsahově mohu souhlasit, ale mám tu a tam nějaké připomínky. Občanskou iniciativu musíme brát jako velmi závažné téma a tak se k ní musíme stavět. Co se týče například toho věkového údaje, a jak prověřit, kdo se skutečně na ten dokument podepsal. Uh, tam musí docházet k přeskumu a to jsou samozřejmě velmi důležité otázky. Eh, jestli například bude muset být předložen pas nebo nějaký eh, osobní průkaz, to samozřejmě jsou věci, které ještě musíme prověřit zatím neformálně a potom ve formální části vyjednávání. Výbor potom bude muset přispět k nějaké právní jistotě. Pan Dav dal najevo, že nesouhlasí, ale já navrhuji, aby byl 15. listopad eh, lhutou pro pozměňovací návrhy a potom ty další lhuty. Pane Dafe, máte slovo. Eh, eh, Mně plně vyhovuje ta lhuta stanovena na příští týden, nevím přesně, kde je 15. za 14 dní. Ale nemohu v žádném případě, promiňte, počkejte, ne, to je v pondělí je 15. To je trošku dřív, než jsem eh, si myslel, špatně jsem to spočítal. Nicméně přes víkend ještě máme čas na práci, to znamená, že kdybychom to dostali, eh, kdybychom to tady měli stanovili na půlnoc na pondělí, to by stačilo. Za druhé chci říct, že nemohu souhlasit, nemohu podpořit tento návrh mandátu eh, v jeho současném znění. Eh, pane předsedo, já bych rád poděkoval a rád bych vyjádřil souhlas s tím, že musíme opravdu spěchat s tím oficiálním mandátem a že bychom měli také co nejrychleji dospět ke hlasování ve výběru. To se od nás očekává a proto musíme spěchat. Takže souhlasím s tím harmonogramem, rád bych ale poukázal na to, co jsem včera řekl už na zasedání koordinátorů. Mám takovou představu, že u neformálních, ale u i formálních vyjednávání budou zapojeny všechny skupiny a nejenom skupiny, které mají zpravodaje. Měli bychom zohlednit eh, názor výboru jako celku, protože je opravdu důležité, aby právě tento nástroj byl vybaven pluralitou názorů ze všech skupin a aby vyjednávání probíhala v tomto duchu. Mám tu to zkušenost z jiných výborů. Myslím, že to by byla určitá možnost, jak to téma zpracovat efektivně a v co nejkratší lhůtě a úspěšně uzavřít vyjednávání s ostatními institucemi. Já tedy navrhuji následující. Stanovili jsme ten 15. listopad a 29. listopadu eh, bude ta rozprava. Ještě nemáme ten oficiální mandát ale existuje možnost vést neformální vyjednávání. Při tom závěrečném hlasování potom budeme moci lépe rozhodnout o složení toho vyjednávacího grémia. Souhlasíte s tím harmonogramem, který jsem navrhl? Dobře, tak tady máme ještě několik minut a můžeme udělit slovo panu Penerovi jako zástupci komise a potom také zástupci eh, rady, panu Herbantovi, prosím. Děkuji, pane předsedo, pokusím se být velmi stručný. Nejprve chci poděkovat za veškerou práci, kterou jste odvedli. Chci poděkovat eh, zpravodajům za konzultace a za to, jak inkluzivní ta jejich práce byla. Mm, my velmi vítáme pokrok, ke kterému mezi těmi našimi institucemi došlo. Nebudu tedy eh, opakovat to, co už eh, zde zaznělo, či zaznělo na předchozích jednáních, takže dovolte, abych eh, zmínil jen to, co myslím, že je důležité v tuto chvíli zdůraznit. Za prvé, myslím, je to ta otázka mezi tou kontrolou přípustnosti a výborem občanů. Eh, zde bych chtěl jenom tedy poskytnout takové vysvětlení, ten text tak, jak je, my jsme už se vzdali té myšlenky, že by kontrola přípustnosti probíhala až po sebrání 300 tisíc podpisů. Chceme to provést již na začátku a to znění je ve pozměňovacím návrhu 27. Je to podle našeho názoru pokrek, pokrok a mm, také se to velmi týká, velmi už se to souvisí s výborem občanů. My budeme schopni na to přistoupit, pokud od začátku bude existovat nějaký filtr, který zajistí, že se jedná o skutečnou občanskou iniciativu, prostě, aby se jednoho rána nikdo neprobudil a jen tak najednou si prostě vymyslel, že eh, spustí nějakou iniciativu. Proto je to pro nás důležité, ačkoliv eh, plně chápu ty argumenty, které zde vznesl pan Duff. Je to zkrátka spojitost mezi eh, těmi dvěma My bychom nebyli schopni ty iniciativy kontrolovat eh, v raném stádiu, aniž by to byl ten výbor občanů. Eh, také si říkáme, že pokud někdo není schopen najít šest dalších osob eh, v dalších státech, jak může taková osoba aspirovat na to, že sebere milion podpisů od významné, z významného počtu členských států. Tak to je tedy další argument. Pokud jde o Eh, ten harmonogram. Podívejme se prosím na to, zamyslete se nad tím slyšením. Podíváme-li se na pozměňovací návrh 45, tam se hovoří o dvou slyšeních. První slyšení eh, tam se říká, že komise přijme organizátory a umožním, aby podrobně představili problematiku příslušné iniciativy. To je tedy to první slyšení. Tady se nejedná o mm, nějakou písemnou korespondenci mezi organizátory a komisí, jedná se o skutečné eh, setkání živých osob. S tím nemáme problém. Máme ovšem problém s tím druhým slyšením, kde tady se totiž hovoří o tom, že to druhé slyšení je povinné a že ho musí zorganizovat komise. My se domníváme, že v tomto případě by to mohlo vést politickým obtížím. Komise by mohla být vnímána jako eh, neobjektivní, eh, že je již nakloněna té iniciativě a my proto eh, odmítáme aby to, nechceme tedy, aby šlo pouze o slyšení, ale že by to mělo být veřejné slyšení a že by ho měl zorganizovat Evropský parlament. Organizátoři se na této půdě budou cítit eh, pohodlně, podpoří to mm, spolupráci, eh, napomůže to těm organizátorům a my bychom rádi tuto povinnost přesunuli na eh, Evropský parlament. Děkuji. Signora Herman. Herbo. Pan Herpo? Děkuji, pane předsedo. Já budu také velmi stručný. Dovolte, abych jménem belgického předsednictví poděkoval zpravodajům za předložení návrhu zprávy, která podle našeho názoru představuje krok kupředu v této, tohoto velmi důležitého nařízení v době, kdy budeme slavit první výročí Lisabonské smlouvy. Ty pozměňovací návrhy se samozřejmě musí eh, podrobně prostudovat a já mm, jsem přesvědčen, eh, že celou řadu vašich návrhů budeme schopni eh, naplnit zahrnout, ale jsou to také některé jiné věci, které jsou velmi citlivé pro radu a tam vás budeme žádat o vaše porozumění a e, snahu o dosažení kompromisu. Dovolte, abych se zmínil alespoň o jednom e, bodě, který zde již e, zazněl několikrát a ten se týká ověřování podpisů. Rada plně souhlasí eh, s vaším cílem eh, udělat toto, toto nařízení co nejjednodušší pro občany a na druhé straně to musí být zase důvěryhodný nástroj pro ty, kteří jej podepisují a je tedy nutné ty, mít možnost podpisy ověřit. Zde se chci odkázat na eh, koncept přátelskosti vůči eh, členským, sten, eh, členským státům. A chtěl bych vás zde požádat o pochopení. Každý členský stát eh, bude mm, využívat prostředky, které jim jejich právní rámec a jejich technické možnosti dávají k dispozici, aby toto ověření podpisu provedli. To je to nejdůležitější, co jsem zde chtěl zdůraznit. Možná velmi krátce ještě dva mm, body, které také v členských státech povedou k určitým omezením. Jedním z nich je eh, mm, doba na eh, implementační doba tohoto nařízení a druhým je minimální eh, věk. Já se těším na další plodnou spolupráci mezi komisí, parlamentem a rado na dalších, dalších budoucích formálních i neformálních setkáních. Děkuji. E Děkuji. Děkujeme. Děkuji vám, ale i všem ostatním kolegům, kteří jsou ještě stále přítomni. A protože si to výslovně přeji, možná ještě zůstanete pět minut, protože bych rád udělal slovo oběma zpravodajům. Prosím. Mám dvě nebo tři připomínky. Za prvé bych chtěl Andrew Duffa ujistit o jedné věci. To se týkalo výboru organizátorů v počtu sedm. My jsme zvolili sedmičku, to je samozřejmě magické číslo. před eh, objevem teleskopu řekové viděli na nebi sedm nebeských těles. Například. Ale chtěl jsem říci toto. Něco k vazbě mezi počtem členů výboru a počtem členských států. Tady samozřejmě ta vazba je, ale co je důležité, pokud budeme potřebovat 10 států nebo 5 členských států, to je jedno, ale bude to vždycky jeden organizátor za jeden z těchto čtátů, států. A pokud v době internetu někdo nemůže najít další občany z jiných členských států, no tak to potom ještě těžší pro něj bude získat milion podpisů do tří let. Já jako všichni ostatní jsem na Facebooku a já jsem také psal japonská hajku, abych lépe porozuměl Hermanu van Rompuyovi. Já jsem je tedy psal francouzsky samozřejmě. A vždycky, když napíšu hajku, v následujících deseti minutách mám na Facebooku 50 komentářů z různých členských států, takže jsme v 21. století, přece by to nemělo být tak těžké. K smlouvě a změnám smlouvy. Tady my jsme vázáni smlouvou. Pokud my do nařízení dáme, že občanská iniciativa může modifikovat smlouvu, tak nám to zruší soudní dvůr. Tak toto nejde. Ale, ale, je tady ale. Pan Čarkovský o tom hovořil. Hovořil o to, že občané musí odkázat na smlouvu. Jakým způsobem to formulovat, aby to zároveň bylo flexibilní, abychom tam po nich nechtěli odkaz na konkrétní článek, ale aby tam byla vazba na smlouvu. To komisi, která bude posuzovat přípustnost, dá určitou marži pro posuzování toho, kdy jsme v mantinelech smlouvy nebo ne, ale nemůžeme formálně přistoupit na změnu smlouvy. Pokud jde o ověřování totožnosti, viděli jsme, že jsou tady různé názory v našem výboru, ale existuje kompromis, který jsme navrhli členským státům, protože členské státy na tom tak trvají. To by bylo, že by se do nařízení napsalo, že není povinné předložit doklad totožnosti, ale signatář musí písemně říci, jakým dokladem totožnosti by prokázal svoji totožnost, pokud by se to po něm chtělo. Ne číslo, ale napsal by tam. Já bych to dokazoval třeba pasem, občankou, řidičákem a tak dále a tak dále. Takže to je možná řešení, které by bylo cestou ke kompromisu. Pokud o pozměňovací návrhy, o které tady hovořila kolegyně, nejprve k signatářům. Samozřejmě to můžou být pouze evropští občané, takže teď vyvstává otázka, koho budeme považovat za evropské občany. Jestli polský občan, který třeba bydlí v Belgii je považován za Belgičana nebo za Poláka, ale to se dá samozřejmě vyřešit snadno. Zase někdo, kdo je evropským občanem, ale má trvalé bydliště v USA nebo na Sibiři, tak jestli by se tedy případně mohl účastnit iniciativy. Ale na druhou stranu nemůžeme připustit příslušníky třetích zemí. To opravdu nejde. Pokud jde o pozměňovací návrh za byl, tady se říká, že je třeba vyloučit volené zástupce z účasti na výboru občanů. Musím říci, že mě to trochu šokuje, že říkáme, že jsou tady dvě kategorie občanů. Volení zástupci, jako třeba poslanci a ostatní. Uh, jako kdyby ti volení zástupci měli nějaká zvláštní práva. Pokud bychom šli touto cestou, a není to tedy můj osobní názor, nevím, co si o tom myslí ostatní, myslím, že musíme tady samozřejmě odlišovat mezi poslanci a ostatními. Já nevím, jestli to chcete zakázat nějakému starostovi obce, která má 200 lidí, aby tam seděl na tom výboru. To je přece něco jiného než pod poslanec na organizačním výboru by neměla být účast zakázána, ale když bychom třeba řekli, že tam musí být minimálně sedm osob, nebudou se tam počítat osoby, které jsou zároveň poslanci. Je to samozřejmě minimální číslo, může to být klidně 100 lidí, když se najdou. Takže tímto bychom nezakázali poslanci se účastnit organizačního výboru, ale třeba by se nezapočítal do toho minima. Dobře, já bych se k tomu příliš nepřikláněl, ale možná by se to dalo takto vyřešit. Poslední připomínka, problém, o kterém mluvím pan Ensenior Guerrero. pokud jde o nedávnou legislativu, legislativu, která po dlouhých měsících debat byla konečně přijata radou a parlamentem a teď přijde Evropská iniciativa, která půjde proti tomu. My jsme se o tom bavili, nakonec jsme k tomu do naší zprávy nedali nic. To je prostě otázka, nevím. yes, I know our uh, interpreters are very important. Já vím, že mm, naši tlumočníci jsou velmi důležití, takže dovolte, abych já jen všem poděkovala. Eh, doufáme, že jste spokojeni s kvalitou práce, těšíme se, že nám pomůžete s těmi pozměňovacími návrhy a já zde chci jen zdůraznit, že se snažíme o dosažení konsensu a jsme velmi otevřeni tomu eh, vaší spolupráci a tomu všem, kteří tedy všichni přispíváte k vybudování tohoto konsensu. Chci poděkovat sekretariátu, komisi, kolegům eh, Eh, díky za to, že nám umožňujete odvádět dobrou práci. Eh, děkuji panu předsedovi a také eh, občanské společnosti, která se účastnila práce na této zprávě a doufám, že do 29. budeme mít výborné pozměňovací návrhy. Děkuji, takže dovolte, abych Ehm, ukončil toto velmi intenzivní jednání. Máme to, myslím, dva závěry. Za prvé je tu náš závazek, snaha dokončit práci do konce roku a za druhé eh, je to snaha o konsensus, který se mm, nevztahuje na úplně všechno, ale na takový ten obecný eh, rámec eh, této práce. Doufám, že se nám podaří vyřešit všechny zbývající všechny zbývající nedorozumění či oblasti, kde jsme se neschodli. Dovolte, abych zopakoval e, lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů, to je poledne 15. E, e, listopadu. Dovolte ještě otázku, já jsem požádal o půlnoc 15. Promiňte, nějak to neprošlo překladem, je to půlnoc 15. Eh, listopadu pondělí. Eh, děkuji a ukončuji jednání.